Je zde procesní námitka paní Zuber. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chystáme se hlasovat o třech naléhavých usneseních o porušování lidských práv právního státu. Zde budou jmenovitá hlasování. Nicméně nemáme možnost předat písemné deklarace, proč jsme hlasovali tak či onak, což je nepřijatelné. Proto žádáme, aby jednací řád byl změněn tak, aby poslanci směli vysvětlovat hlasování k těmto položkám. Děkuji. Podle jednacího řádu, říká